Αδελφοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο... Dámy a pánové, budeme pokračovat v programu našeho jednání a na programu nyní máme prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se situace v Sýrii. A ve jménu vysoké představitelky paní Eštnové eh, bude hovořit Vili Sendal. Prosím, abyste se ujal slova. Děkuji vám. Já, pane, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za příležitost předložit tady ehm, pozici Evropské unie a poslední aktivity týkající se Syrie, a to jménem vysoké představitelky Lady Ashtonové. Evropská unie odsuzuje naprosto eh, nepřijatelnou eskalaci eh, násilí v Syrii. Je na čase, abychom hovořili jedním hlasem a požadovali konec krve pro lití a demokratickou budoucnost pro Syrii. Evropská unie vede mezinárodní úsilí po Eh, zákro, volající po zákroku Spojených národů. Všichni jsme velmi zklamáni nedávným neúspěchem eh, Rady bezpečnosti OSN, který, eh, která nepřijala usnesení po té, co bylo vetováno Ruskem a Čínou. V sobotu po hlasování v Radě bezpečnosti vysoká představitelka znovu zdůraznila, že Evropská unie bude i nadále podporovat úsilí Ligy arabských států a vyzvala ještě jednou všechny členy Rady bezpečnosti, aby se zhostili svých zodpovědností. Syrská krize je a i nadále bude velmi eh, výrazným tématem na programu jednání Evropské unie. Ministři zahraničí o této otázce budou diskutovat opět 27. února. Evropská unie během celého konfliktu eh, stála na straně syrského lidu a vysoká představitelka i nadále vyvíjí různými prostředky e, tlak na syrské orgány. Největší prioritou v tomto okamžiku je zastupit, zastavit represe režimu a narůstající násilí. V souladu s plánem Arabské ligy je také důležité, aby režim propustil politické vězně, od, e, odvolal vojsko, tanky a odstranil e, zbraně z měst a umožnil vstup nezávislých pozorovatelů a médií do Syrie. V tomto smyslu Evropská unie komunikuje s Arabskou ligou a s dalšími aktéry, aby eh, společně nalezli mírové řešení. Vysoká představitelka také zdůraznila klíčovou roli regionálních aktérů a Arabské ligy. V diplomatické oblasti Lady Ashtonová hovořila s generálním tajemníkem Arabské ligy El Arabim, aby s ním probrala následná, následné kroky a také, aby vyjádřila naši politickou podporu Arabské lize, která se snaží vyřešit syrskou krizi. Vysoká představitelka eh, hovořila také s generálním tajemníkem OSN Banky Munem, tureckým ministrem zahraničí Davotuglem a s dalšími vedoucími představiteli. Evropská unie vítá úsilí Arabské ligy zvýšit mezinárodní tlak na syrský režim. Jde teď o to, aby se vedení tohoto úsilí ujala Arabská liga. Vzhledem k eskalaci násilí proti arabskému obyvatelstvu se Arabská liga rozhodla 12. února ukončit svou pozorovatelskou misi. Arabská liga požádala Radu bezpečnosti OSN o vydání rezoluce pro vytvoření společného, společných eh, mírových jednotek eh, OSN a Arabské ligy, aby dohlíželi na provádění příměří. Arabská liga také eh, se rozhodla přijmout hospodářské sankce a dohodla se na setkání skupiny Přátel Sýrie v Tunisku 24. února na dalších krocích a my velmi vítáme tento poslední vývoj. Schůzka v Tunisu také poskytuje dobrou příležitost eh, vybudovat mezinárodní konsensus týkající se Sýrie a předložit eh, naléhavé návrhy, které by měly zamezit vraždění. Je také bez pochyby, že jak Evropská unie, tak vysoká představitelka se budou aktivně účastnit tohoto úsilí. Vysoká představitelka rovněž nabídla zkušenosti Evropské unie v oblasti sankcí a také zdůraznila potřebu koordinovat eh, tyto aktivity v dialogu s opozičními skupinami. Práce v OSN také musí pokračovat. I nadále hledáme podporu našich partnerů, aby Rada bezpečnosti mohla eh, se vrátit k této otázce co nejdříve a dohodnout se na znění silné rezoluce týkající se Syrie. Vysoká představitelka také pravidelně komunikuje se členy Rady bezpečnosti a s regionálními aktéry, aby tohoto cíle dosáhla. Signál Evropské unie Rusku a Číně je jasný. Tyto státy by neměly stát na špatné straně dějin. Mezinárodní společenství má zodpovědnost zastavit zabíjení eh, ze strany režimu. V pondělí během rozpravy eh, na valném zhromaždění OSN většina eh, členských států OSN jasně odsoudila násilí a porušování lidských práv. Komisař OSN pro lidská práva prohlásil, že Asadův režim evidentně selhal ve své povinnosti chránit obyvatelstvo a spáchal eh, zločiny proti lidskosti. Konec citátu. Rada pro lidská práva OSN na svém nadcházejícím zasedání by se také měla vyjádřit k situaci v Syrii. Evropská unie je připravena poskytnout pomoc, aby usnadnila eh, život eh, syrským obyvatelům. Komise připravuje nouzový plán v oblasti eh, humanitární pomoci. V tomto okamžiku je zrušena bilaterální spolupráce s syrským režimem. Komise a služba pro vnější akci i nadále podporují projekty, které mají pomáhat nevládním organizacím, občanské společnosti a obhájcům lidských práv. Situace v Sýrii také si vyžaduje, aby Evropská unie i nadále zachovala svou přítomnost prostřednictvím zastupitelských misí členských států, protože to po nás také chce syrská opozice. Nejde pouze o to sledovat situaci a Eh, podávat o ní zprávy, ale také dát najevo jasně, že syrský režim není beztrestný a že jsme neponechali Syřany jejich osudu. Koordinace mezi jednotlivými misemi mm, v Damašku eh, i nadále pokračuje. Plánují se různá nouzová opatření a podobné kroky eh, se podnikají také v sousedních zemích Syrie. V neposlední řadě Evropská unie eh, komunikuje s opozičními skupinami v Syrii. Je nezbytné povzbudit je k tomu, aby zlepšili svou koordinaci a začali vytvářet společnou vizi, jak postupovat v budoucnosti a aby přesvědčili syrské obyvatele o tom, eh, že eh, jejich kroky jsou oprávněné a že by měli zajistit řádnou a mírovou tranzici k demokracii v Syrii. Vysoká představitelka také nabídla podporu Evropské unie pro Arabskou ligu v jejím úsilí o e, sjednocení syrské opozice. E, já bych vám chtěl poděkovat, e, vážení poslanci, za vaši podporu v posledních několika měsících. Prohlášení přijatá v tomto parlamentu a také rezoluce, které byly přijaté, pomohly formovat jednotný postoj vůči Syrii. Je důležité, abychom i nadále vyvíjeli tlak na eh, syrský režim. Evropský parlament hraje klíčovou roli a nesmí ponechat syrský lid eh, jeho osudu. Vysoká představitelka je odhodlána i nadále pokračovat v našem společném úsilí v podpoře Arabské ligy a snažit se o zastavení násilí. O Syrii se bude také jednat během jejich eh, schůzek ve Washingtonu na konci tohoto týdne. Děkuji mnohokrát. A nyní budeme mít projevy zástupců jednotlivých politických skupin a nejprve dávám slovo panu Salafrankovi za Evropskou stranu lidovou. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane ministře, pane komisaři, dámy a pánové. Krize v Sýrii je ovlivněna třemi nezávislými faktory na sobě. Za prvé je tady cosi jako studená válka mezi Saudskou Arábií, a v tomto okamžiku Iránem a to se projevuje v nejrůznějších scénářích a nyní se to projevuje tedy v Sýrii. Dále určitým jasným dominovým efektem, což se ukázalo v Pražském jaru a větším přáním prezence Číny, Rusky a jiných aktérů na středoblízkém kontinentu eh, aby měli protiváhu k Evropě a Spojeným státům. Eh, s velikou pozorností jsme si Eh, přečetli, co k tomu řekla paní eh, vysoká zastupitelka eh, posílení sankcí na setkání příštího setkání ministru 27. podporuje Arabskou ligu a dospěli jsme k ordinovanější diplomatické činnosti mezi jednotlivými členskými státy. Bohužel nic z toho nepomohlo krátkodobě učinit přítrž násilí kterému čelí, sir, čelí syrské obyvatelstvo a frustrace, kterou dnes cítíme a dnes to vyjádřil také minister zahraničních věcí ve Francii, když se objevil dnes před výborem pro zahraniční záležitosti když hovořil o tom vetu Číny a Ruské federace v OSN. Teď na valném zhromáždění se hovoří o možném zásahu Kataru a Saudské Arabie proto, aby díky jejich mlivu došlo k ratifikaci této dohody. Co můžeme dělat tváří v tvář této situaci? Můžeme zvýšit náš tlak na Čínu a na Rusko? Nedávno došlo Eh, k akcím. Jedna z nich byla návštěva místo předsedy čínské vlády v USA, kde byl přijat veškerými podstami a potom summit Evropské unie a Číny. Je třeba, abychom posílili také naše vztahy s dizidentským hnutím v Sýrii a tuto pomoc můžeme materializovat prostřednictvím humanitárního koridoru, o které nás žádají také nevládní organizace. A otázka, kterou se zaobírali ministři zahraničních záležitostí Arabské Liby, ligy vlastně vyzývají také nás všechny. Dokdy zůstaneme takto pasivní vůči utrpení syrského lidu. Kde je limit naší tolerance, eh, když prostě dochází k iniciativám jedné za druhé, ale zatím režimem, sta, režim pokračuje v útisku syrského obyvatelstva? Eh, paní předsedkyně, eh, pane ministře, pane komisaři, to je zásadní otázka, kterou si musíme položit. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní de Kaiser za sociální a demokraty. Děkuji vám, paní předsedající. Je to čtvrté usnesení, které parlament přijímá, týkající se Syrie. A řekla bych, že přidaná hodnota tohoto usnesení je v tom, že se tady posiluje tón a podporuje se diplomatické úsilí Jde o to, jak říci řeckému, eh, syrskému lidu, eh, že náš postoj zůstává stejný, přestože tady opakujeme to, co jsme říkali v minulosti, tak eh, neustujeme a trváme na tom. A i to je důležité. Dále chci říci, že toto usnesení neřeší zásadní věci, ani ty prvy, které jsme tady slyšeli, protože jakou strategii je potřeba přijmout já si nemyslím, že vojenská strategie by byla nejlepší. To Rozhodně ne, ale je potřeba. A věděli jsme, že syrské obzoční skupiny eh, jsou pod útokem, pod ozbrojeným útokem. Otázka je, jestli těm syrským opozičním skupinám máme dát eh, prostředky a zbraně. Vzhledem k tomu, že my se eh, tam se zbraní do ruky do boje nepustíme. A to se v tom sesení neříká, protože Eh, někdo říká, že opozice není sjednocená, že a tak dále, ale pokud neodpovíme na tyto, neodpovíme na tyto zásadní otázky, tak jakou kredibilitu vlastně máme? Já se ani nedívám na vás nebo na vás, ale myslím, že pokud mám být upřímný, tak je třeba si uvědomit, že ti lidé od nás něco čekají. A další věc, kterou jsem chtěl říci, eh, vzhledem eh, k Bašarovi Asadovi, není nás tady moc, ale už dlouhou dobu jsme si mysleli, že můžeme změnit eh, Asadův režim. Často jsme tam cestovali a setkali jsme se eh, s vedoucími představiteli, já si pamatuju, že jsem sama se s ním setkala, byla jsem u něj doma a on vysvětloval, jak eh, přejde k lepšímu režimu, že zavede politické strany a tak dále. Sliboval nám novou ústavu a všechny ty sliby, které jsme od něj slyšeli, přišly v več jim ještě eh, špatně z toho, když jsme viděli pád Kadáfiho nebo pád eh, Husajna. Ale on je zodpovědný za všechny ty činy a my ho nenecháme uniknout spravedlnosti. Máme eh, Mezinárodní trestní soud a ten by se měl postarat o jeho odsouzení. A chci říct na adresu Srdského lidu, my pro vás můžeme něco udělat, ale je na komisi a na radě, aby začali připravovat konkrétní opatření a parlament by ten postoj měl podpořit. Děkuji mnohokrát, paní de Kaiser. A nyní dávám slovo panu předsedovi politické skupiny Alde Verhofstadtovi. Děkuji. Včera Kathy Ashtonová mi poslala dopis, kde naznačila, že jménem Evropské unie bude na prvním zasedání kontaktní skupiny 24. února v Tunisu. Což je dobrá zpráva, ale upřímně řečeno, se musíme zeptat, jakou strategii bychom tam měli zastávat. Musím vám říct, pane ministře, že jsem to neslyšel. Vy jste představoval strategii Arabs- Ligy arabských států, ale já se ptám, jaká je strategie Evropské unie. Jaká je strategie vůči Sýrii v tuto chvíli, protože jsme uprostřed krize? Máme problémy v Homsu, což je druhá sebrnice. Máme tu mnoho Eh, problémů. Je to zkrátka válka v Syrii. A já od vás chci, abyste nám dneska řekli, jaká je strategie Evropské unie. E, nestačí, když řekneme dobře, budeme zastoupeni 24. února v Tunisku. Musíme říci, jaká je naše pozice těm hlavním otázkám. A hlavní otázka zní, jestli jsme pro humanitární intervenci v Syrii, tak aby se vytvořila bezletová zóna, bezpečná zóna na hranici s Tureckem, abychom tam měli eh, koridory. Jsme proto nebo proti tomu? Já si myslím, že to je naprosto nutné. V tuto chvíli se v Sýrii odehrává genocida. Tak tomu zkrátka je. A pokud, tím, pokud tomu neučiníme přítrž na základě mezinárodní intervence, tak to bude špatné. A druhá věc, kterou jsem chtěl říci, měli bychom eh, syrské opozici poskytnout materiální a eh, eh, humanitární pomoc? Já si myslím, že ano. Měli bychom jim poskytnout technickou pomoc. Měli bychom se tedy poradit s našimi kolegy eh, v Lize arabských států, ale pojďme se podívat, jaká je odpověď Evropské unie. Poskytneme jí technickou pomoc nebo ne? Tu eh, technickou pomoc krátka potřebují velmi zoufale. A konečně třetí otázka. Eh, od počátku víme, že náš seznam byl příliš krátký. Od počátku víme, že se to že ten seznam se týká 200 rodin, eh, které eh, byly tedy oběťmi prezidenta eh, Asada. Týká se to pouze individu jiné rodin a proto se ptám, jestli bychom nyní měli konečně uvalit nějaké sankce v souvislosti s těmi dvěmi sty, rodinami. A nyní k tomu, co řekl pan Salafranka. Jak se zachováme vůči Rusku a Číně? máme možnost nyní něco říci na adresu eh, Ruska a Číny. Byla mise do Číny a my v tuto chvíli eh, Číně slibujeme statut eh, svobodné tržní ekonomiky. V tuto chvíli, kdy oni odmítají převzít odpovědnost v Radě bezpečnosti OSN, je skutečně na čase, abychom přijímali takováto rozhodnutí. Já si to nemyslím. Musíme s tím počkat do doby, kdy řeknou ano, a schválí intervenci v Syrii, v Syrii která je podle mého názoru nezbytně nutná. Já od vás tedy chci skutečně slyšet, jaká je pozice Evropské unie. To, co jste nám řekl před několika minutami, budu citovat. Měli bychom mít setkání ministrů zahraničních věcí 27. 27. což je tři dny po 24. únoru. Já jsem očekával, že budete mít eh, schůzku příště, spíše předtím, než paní Eštnová pojede do Tunisu. A je to podobné jako v jiných případech, jako u Libie a jinde. Děkuji. There is a blue card, uh, from... Pane Verhofstadte, obdržel jste uh, modrou kartu od pana Deveho. Eh, akceptujete ji, prosím, pan Deva. Řečníkem je mikrofon. Please open up your micro. Madam President. Okay. Děkuji, paní předsedající. Chci se zeptat pana Prostata, jestli se mnou souhlasí, že v roce 2006 v OSN jsme zahájili eh, ten proces zodpovědnosti chránit vlastní obyvatelstvo s velkou fanfárou, ale já o tom teď nic neslyším, aspoň ne od rady. Za použití nástrojů OSN, které jsme vytvořili. Souhlasí, souhlasíte se mnou v tom, že takto bychom měli postupovat a využít této koncepce zodpovědnosti chránit což eh, Tony Blair a další využili například v zásahu v Sierře Leoně. A že bychom měli chránit eh, lidi eh, v terénu. To byla spíše otázka na radu. Teď pan Preobstat. Jde hlavně o to, že ani eh, v okamžiku, kdy nepanuje shoda v Radě bezpečnosti, tak eh, pokud bude panovat shoda v kontaktní skupině, tak eh, by to mohlo vést ke změně postoje Číny a Ruska. Protože pokud uvidí, že kontaktní skupina, kterou teď vytvoříme 24 chce jakýmkoliv způsobem chránit syrské občany, tak tím vyvineme více tlaku než jakákoliv diskuse na Radě bezpečnosti v posledním měsíci, ale musíme být rezolutní, musíme ukázat, že nám jde o ochranu obyvatel a že jsme připraveni tam zasáhnout, když to bude nezbytné. Děkuji a nyní dávám slovo paní Ellen Flotch jménem eh, za zelené. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Opravdu se domnívám, že tady bychom spíše měli hovořit o útisku Syřanu, ale zejména o neúnosném teroru, který e, vykonává Asad. Když se podíváme na e, veřejné nemocnice, které se staly centry mučení, pro následování a tváří v tvář této situace a Mm, uvědomujeme si, jaká, jaké je obrovské číslo těch, kteří jsou ve vězení, kteří jsou mrtví, kteří jsou zranění, kteří jsou mučeni. Eh, myslím si, že Rada pro lidská práva OSN to řekla, jedná se eh, o zločin proti lidstvu. Eh, paní de Kaiser má pravdu, měl by být souzen před Mezinárodním tousním trestním tribunálem ale já bych chtěla přivítat rezistanci orga a odpor organizací eh, občanské společnosti v Sýrii. Protože navzdory všemu Navzdory všemu tomu, co se děje, navzdory všemu dochází k výměně informací, je snaha chránit osoby, eh, které se snaží demonstrovat, je tedy snaha předávat dokumenty, eh, které se sbírají i v nemocnicích, které léčí ambulantně pacienty. Máme tady situaci, která je skutečně prekérní a my bychom skutečně měli uvažovat, jak můžeme zintenzivnit eh, život a ochranu, která alespoň funguje jakž takž, protože podle našich informací k tomu tam dochází, ale jak bychom mohli rozšířit tuto pomoc, jak bychom mohli chránit obsahy, které, osoby, které riskují svůj život, proto, aby nechali kolovat všechny ty informace, dávali do oběhu. A myslím si, že my žádáme od vás vlastně konkrétní akce E, je třeba posílit sankce, ale je třeba se skutečně ujistit, aby tyto sankce byly uskutečňovány. Já vždycky vidím, když komise a rada e, se diví, jakým způsobem loď naplněná zbraněmi může opustit kyperský příprav, e, přístav, aby se dostala do Sýrie, může eh, dodávat zbraně Asadovi proti jeho národu. Máme tady iniciativu Arabské ligy, To je třeba také podpořit. Samozřejmě musíme být velice bdělí, protože vidíme, že tady jsou velice diverzifikované síly. Eh, ale víme také, jaká je pozice Arabské ligy vůči Iráku. Toto všechno je známo, ale tváří v tvář této situace je jasné, aby Evropská unie naprosto jasně formulovala svou strategii 24 je v Tunisku, no to je v pořádku. Ale co se bude eh, dít? Tam dojde k dohodě, a aby se chránilo obyvatelstvo, které povstalo proti svému utiskovateli. A já se podívám, když se podíváme na Syrii v této komplikované situaci, jak Můžeme pomoci, musíme se vrátit k prazákladu tomuto konfliktu, abychom chránili obyvatelstvo, protože Teď jde skutečně o to, že se eh, v Sýrii hraje o právo, o mír a je třeba, abychom napřímili veškeré naše úsilí. Eh, Eh, ale 24. je tady nebezpečí, že tady dojde k určité izolaci, protože země, které, se dne, které dnes stále ještě podporují e, eh, Syrii, není to jenom Čína a Rusko, je to také Alžírsko. To znamená, musíme aplikovat takové sankce, aby Asad se dostal do absolutní izolace. To je to, jak můžeme nejlépe pomoci. A co? Rada pro lidská práva, děkuji mnohokrát, už jste překročila vaši řečnickou dobu. Je třeba, aby tato Národní rada začala pomáhat a je třeba, aby se jí propučila možnost provozovat politiku v budoucí Sýrii. a nyní chci dát slovo panu Tanakovi jménem eh, za EKR. Ostřelování města Homs je otřesné a musí být odsouzeno mezinárodním společenstvím. Rozhodnutí Číny a Ruska vetovat usnesení OSN, kde se odsuzuje toto násilí, je také ostudné. Syrie musí být vyzvána jednomyslně mezinárodním společenstvím, aby stáhla vojenské jednotky z oblehaných měst a umožnila nevládním organizacím pomáhat a připravila demokratické volby odsouzení ze strany Turecka a Saudské Arábie a také to, že eh, je velmi chválihodné, včetně toho, že Turecko přijímá uprchlíky. Jde o to, aby vznikl nový mírový plán, který teď předložila Arabská liga, který by měla Syrie začít provádět. Syrie musí zaručit eh, právo protestovat a měla by zaručit také právo na svobodné vyjadřování. To nebude možné, pokud bude Assad pořád prezidentem. Je eh, zodpovědný za tyto eh, jednotky. Víme, že řada jeho vojáků teď přebíhá na druhou stranu. Odmítnutí jeho režimu je evidentní u všech obyvatel. Pan Verhofstadt volal po vytvoření eh, opoziční syrské armády, ale to by bylo nebezpečné, protože nevíme, kdo všechny ty opoziční skupiny jsou, jakou roli v tom hrají žihadisté. Také by eh, do toho mohla mohl vstupovat Irán a Hezbollah. Víme, že je tady řada menšinových eh, skupin, které by potom byly, mohly být postiženy krvavou občanskou eh, válkou. Naše skupina by mohla podpořit vytvoření bezpečných zón pro uprchlíky s bezletovými zónami, Eh, v blízkosti turecké hranice, ale ani to není eh, teď eh, pravděpodobné. Jakékoliv ekonomické sankce vůči Damašku by měly být zavrny co nejdříve. Děkuji mnohokrát, pane Tanoku. A nyní dostává slovo pan Majer. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, eh, pane ministře, pane komisaři. Moje skupina bude proti jakékoliv vojenské intervenci pro vyřešení této krize. Byli jsme proti tomu také v případě Libie, protože víme, jak skončil diktátor Kadáfi. E, na tomto zločinu e, se účastnili zahraniční síly a to byl také zločin. A v tomto okamžiku v této zóně, ne, zóně není možné odpovídat válečným prostředkům, e, reagovat na válečné prostředky také válečnými prostředky. Proto naše skupina je proti jakékoliv vojenské intervenci. A zdá se nám překvapivé, když jsme se dověděli tu informaci od pana ministra, že je třeba zastavit ty uh, suprese, ale nehovoří o, o džiház, džihádském hnutí. To nás překvapuje. Uh, eh, vezmeme si Libánce a další, ti, kteří volají po uh, šéfovi al kaidy kteří se snaží pomáhat syrským lvům a chtějí, uh, aby tady došlo k propojení s Irákem a aby došlo také k vlivu ze Saudské Arábie. Není třeba zapomínat také na ty aktéry ze strany džihádu. Děkuji mnohokrát, pane Majere. A nyní má slovo pan Belder za AFD, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že ten obrázek občanské války se v Sýrii stal skutečností. Tamnější obyvatelé si stěžují, že je nikdo nechrání. Jsou tu etnické, náboženské čistky a já se ptám, co Evropská unie může v tváří v tvář této situaci udělat. To je samozřejmě otázka, kterou pokládáme. Existuje vůbec nějaká alternativa k režimu prezidenta Asada? Opozice je rozdělená politicky, vojensky a proto se ptám, jakým způsobem se, se může vytvořit alternativa nebo jak si ji můžeme představit. Ti, kteří jsou na místě, hovoří o přítomnosti al qaidy to znamená, že je tady celá řada nevyřešených otevřených otázek a my se v tuto chvíli musíme ptát, jestli bude možno zorganizovat mezinárodní intervenci, která by zabránila dalšímu krveprolití v Sýrii. Pravděpodobně už není žádná další alternativa. Děkuji a nyní má slovo pan Obermajer, pan Obermajer za ne, nezařazené. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Doufám, že mě taky necháte hovořit o minutu déle jako kolegyni. Co se týče legitimního požadavku pro sebeurčení, eh, začíná se to tady radikalizovat. Dámy a pánové, to, co jsme zažívali při počátečních demonstracích, to se teď hledá marně. Extremisti bohužel s přibývající měrou eh, se množí v této revoluci. A Al-Qaida také volá proti eh, eh, Asadovi, což jsme viděli v poslední výzvě na internetu. A eh, tady je prostě dávána náboženská povinnost islamistům, kteří chtějí bojovat proti Asatovi. To znamená, že by se zavedla šaria. Pakliže by tedy islámští fundament kapitalisté se měli účastnit revoluce a snažili se ji uchopit proti sobě, byla by to katastrofa pro demokratické a liberální opoziční síly. A v této situaci by byla vojenská, eh, by, bylo, by byla vojenská reakce to nejhorší eh, protože nejlepší je snažit se vyvíjet politický tlak. Děkuji. Děkujeme. A pokračujeme dál k dalším řečníkům. Nejprve pan Kasolides na tři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel se kvůli vetu Číny a Ruska nepodařilo odsoudit Radě bezpečnosti OSN použití násilí v Sýrii a tamnější režim to použil jako e, výmluvu to, že dále terorizuje civilní obyvatelstvo, včetně žen a dětí. Rusko e, chtělo Eh, postavit utlačovatele a utlačované na jednu úroveň, jak vysvětlil pan ministr Lavrov. Chtěli se tím vyhnout občanské válce. Ruské veto nicméně dosáhlo právě občanské války. Zoufalí utlačovaní lidé se cháp, utíkají k zoufalým opatřením, tak aby eh, zachránili se, sami sebe a já si myslím, že mezinárodní společenství by tady měli, mělo na pomoci. Irán má jedno vysvětlení pro Asádův režim. Díky tomuto režimu mohou manipulovat s Hezbollahem a mohou stabilizovat region. Nicméně ruská pozice je velmi eh, matoucí. Doufejme, že je to eh, dočasný postoj, který má posílit Putinovou kandidaturu a že je to tedy dáno vnitropolitickou situací. Evropská pozice by měla být principiální. Měli bychom i nadále zastávat eh, hodnoty demokracie, lidských práv, humanitárních záležitostí oproti smrtelným silám zaměřeným proti civilnímu obyvatelstvu. Pozice, kterou zastáváme, je stejná ve všech zemích arabského jara. Nemůžeme zůstat nečinní tváří v tvář masakrům v takové míře. Jsou to skutky eh, zločiny proti lidskosti. Proto podporujeme iniciativu Ligy arabských států, její plán na mírovou transformaci a eh, opatření Sýrii. Eh, Pozitivně hodnotíme stanovisko vysokého představitele, eh, které hovoří o tom, že by tu měly být provedeny další kroky, další opatření a že by se všechny zúčastnění mezinárodní aktéři měli snažit o koordinovaný postup proti tomuto utlačovatelskému režimu. Žádný režim, který obrací vojenskou moc eh, proti svému vlastnímu obyvatelstvu, nepřežil a já si myslím, že ani tento nebude výjimkou. Děkuji. Děkuji vám, pane Kasulidise. A nyní mi dovolte, abych dal slovo paní Gomeš. Děkuji. Evropský parlament vyjadřuje svou solidaritu eh, se syrským lidem, který vzdoruje Asadovu režimu. Tento režim bombarduje města, mučí eh, ženy a děti schůzky OSN v New Yorku a v Tunisu jasně odsoudili tyto násilné činy vůči jeho vlastním občanům. Je na čase, aby Asad odstoupil. Asad by měl být předvolán k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu, aby se odpovídal ze svých činů proti lidskosti. Arabská liga by měla usilovat o vyhlášení eh, příměří, měl by být otevřen koridor pro humanitární pomoc a země by měla eh, se demokratizovat. To si bude vyžadovat podporu od Evropské unie, od regionálních hráčů, jako je Turecko. Musíme eh, podpořit činnost opozičních skupin a stejně tak musíme poukázat na ostudné chování Ruska a Číny v Radě bezpečnosti, protože jsou to tyto státy, které zabránily Radě bezpečnosti přijmout opatření, které by zabránily Asadovi vraždit syrské občany. občany. Musíme zabránit občanské válce, ale Rusko i nadále prodává zbraně Asadovi. i Vahabité poskytují e, zbraně. To jsou e, regionální extremisté, kteří se snaží s e, podkopat situaci v celém regionu. Evropská unie musí se hrát strategickou roli, měla by začít plánovat období po Asadovi, se snaží o národní usmíření. Měla by se začít připravovat demokratická ústava, která by chránila práva všech etnických menšin. Děkuji a teď paní Šáke na dvě minuty. Paní předsedající, je velmi jednoduché odsoudit vraždění civilního obyvatelstva, ale velmi těžké je najít nějaké účinné řešení. Evropská unie potřebuje jasnou strategii. Nikdo nenavrhu, ne, netvrdí, že je to jednoduché. Budoucnost je nejistá a přesto nemůžeme stát uh, nezúčastnění a přihlížet tomu, jak eh, syrské obyvatelstvo je vražděno. Není tu dodávka vody, energie, potravin, lidé jsou vražděni, proto je tedy na obzoru humanitární intervence organizace OSN. Je to největší eh, katastrofa, za kterou zodpovídá prezident Bashar al-Assad a musíme ho v tom zastavit. Eh, byly tu zmíněny eh, priority naší politické skupiny a já bych k tomu ještě dodala, že je důležité, abychom mm, přidali konkrétní kroky, tak aby Evropská unie mohla posílit svoje aktivity. Nezávisle na tom, jestli Rusko a Čína vetuje intervenci ze strany OSN. Měli bychom tedy uvalit na Syrii zbrojní embargo. Jak je možné, že e, kyperské vody jsou brázděny e, loděmi, které plují do e, Sýrie. My potřebujeme tomu učinit přítrž. Nesmí to být, nesmíme tedy používat stejnou ropu pro své, svá auta a pro tanky Homsu. Proto se ptám, jestli Evropská komise může eh, garantovat, že evropské sankce budou platit. Zuří tu informační válka. Cizí novináři jsou vyháněni ze země a není možno dostat svobodě projevu. Dámy a pánové, nemáme eh, tu jiný způsob, jak zabránit katastrofě v Sýrii. Musíme si uvědomit, že v důsledku těchto, tohoto zabíjení už přišlo o život 7 tisíc lidí, mnoho lidí hladoví a mnoho žen bylo znásilňováno. To je vše říkající. Jsou to lidé jako vy a já. V stále více globalizovaném a propojeném světě si musíme uvědomit, že polovina obyvatel do 6 26 let na blíz, je tedy polovina obyvatel na Blízkém východě je mladší 26 let a my se musíme snažit o to, aby eh, byly zaručeny jejich svobody, jako by to byly naše vlastní děti. Děkuji. A tu parakalo. Děkuji mnohokrát a není paní Benarabatu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Dramatická situace, ke které dochází v Sýrii eh, a čelící utisku Asada nás nesmí nechat lhostejnými, ani nesmíme mlčet je třeba, abychom stvrdili naši solidaritu se syrským lidem, který trpí. Jakou strategii bychom měli vyvinutou, abychom mohli co nejlépe pomoci? Musíme skutečně napadat Čínu a Rusko za jejich veto. Musíme se snažit, aby nevládní organizace mohly zmít volný pohyb po syrském území. Je třeba dodat, dodávat dostatečné prostředky množství léků eh, pro zraněné obyvatelstvo. Není možné, abychom eh, přihlíželi tomu, jaký válečný stav tam existuje a musíme také zprovoznit humanitární koridory. Na závěr je třeba, abychom uznali a podpořili syrskou opozici okolo syrské rady, která by umožnila ehm, aby syrský lid měl takový stát, jaký si přeje a aby odpovědní proti zločinu, mm, eh, proti lidskosti byli povoláni před kriminální, před soudní tribuna A není pan Kaminský. Pan Kaminský, minuto, na minutu. Pane, paní, paní předsedající, dnes jsme tady slyšeli výzvy k dialogu s prezidentem Asadem. Podle mě ale prezident Asad překročil linii kde dochází k prolévání krve nevinných. A to znamená, že už dialog s Asadem není možný. A to je potřeba tady říci, že musíme podpořit syrské občany a Asad musí opustit Syrii a měl by být předvolán před soudní tribunál. Evropská unie je teď před velkou výzvou a musí rezolutně odpovědět na otázku, jestli jsme pouze nějakým diskusním fórem, anebo jestli jsme připraveni bránit hodnoty, na kterých byla EU vybudována. A i z toho důvodu musíme jasně prohlásit, že reakce Ruska a Číny by Eh, eh, měla být eh, kritizována. Musíme dát najevo, že sice chceme s Ruskem a s Čínou spolupracovat, ale oba tyto státy přitom musí respektovat základní hodnoty, o které nám jde. Děkuji, pane Kaminsky. Děkuji a nyní paní, pan Hadzi Georgiou. Děkuji, paní, pane předsedo, dámy a pánové. Mnoho eh, lidí se ptá, co přesně může Evropská unie udělat, ale my se na to musíme ptát především sami sebe. Pokud bychom byli v pozice, v pozici rady nebo komise, tak by nás také zajímalo, co můžeme učinit. Evropská unie by měla udělat to, co má, protože musí projevit společnou vůli, společnou, má také společnou eh, zahraniční a bezpečnostní politiku. A já si myslím, že tato společná vůle a ta společná politika by měla být prove, pro, pro, um, uvedena do praxe v rámci mezinárodního práva. V rámci tohoto eh, syrského konfliktu by Evropská unie měla zkrátka eh, projevit svoji podporu její pozice by samozřejmě měla být v souladu s právem. Pokud se podíváme na to, co se eh, děje v celé oblasti arabského raba, jara, tak eh, dospějeme k závěru, že Evropská unie nemá důvěryhodný, důvěryhodnou pos, pozici a že eh, není schopna zastávat své pozice. Neustále lavíruje mezi, pozicí, eh, mezi intervencí a pozorováním. Děkuji. Děkuji, pane Hadzige Gorigu. A nyní pan Provera. Pana Proveru nicméně nevidím. Takže, pane Golobroku, máte slovo na tři minuty. Pane předsedo rady, pane komisaři, Domnívám se, že ten popis je jasný a nemusím tady opakovat, jakým způsobem režim postupuje proti vlastnímu obyvatelstvu. Vlastní legitimace je to, že tady panuje rodina a klan, který se chce pevně usadit a mít otěže eh, řízení státu rukou. Myslím si, že je nezbytné, abychom skutečně projevili solidaritu. Příznivci režimu v užším slova smyslu si musí všimnout, že s Asadem nebudou mít budoucnost musíme se tím postarat o to, aby to narušilo také tento režim. Myslím si, že to je nejlepší postup v těchto případech, i když je také nezbytné, abychom ujasnili společný postoj mezinárodního společenství Eh, abychom eh, prostě postupovali proti tomu, že Rusko tady eh, se brání proti tomu, protože si chce uhájit svůj vlastní přístup, který, vlastní přístav, který má v Sýrii a nečiní to, co by vlastně dělat mělo, aby dostálo zákonům lidskosti. Musíme specifickým způsobem spolupracovat s Arabskou ligou Eh, příští čtvrtek připravují, předložila eh, rezoluci válnému zhromáždění OSN. To bychom skutečně měli podpořit, protože jedině tam máme vlastně mezinárodně závazné doklady je nutno, abychom také spolupracovali s Tureckem, nejenom s Arabskou ligou, protože toto nesmí zůstat jenom západní akce. Je třeba, aby skutečně tady sehrála taky svou roli Arabská liga a Turecko. Dámy a pánové, kdybych měl ještě vyjádřit jednu myšlenku, mohu říci, že přeci máme zkušenosti v Egyptě, v Líbii a tak dále. A myslím si, že je nezbytné, abychom skutečně dbali a podporovali dialog s opozicí. Pan komisař již poukázal na to, Eh, když hovořil o menšinových právech, protože menšinová práva a svoboda vyznávání náboženství nesmí být narušována a vidíme, že tam jsou křesťané pro následování a to by vedlo k islámskému směru a myslím si, že i tady bychom měli zahájit odpovídající dialog s opozicí, aby nakonec vznikl stát, který vlastně nebude způsobovat nespravedlnost jiného řádu. To je nesmírně důležitá záležitost a zatím eh, vlastně musíme mít také starosti nejenom s Asadem, ale z toho, z toho, co bude po něm, protože tady je řada menšin, které jsou pro Asada, protože se bojí toho, co bude, až on z politické scény zmizí. Proto musíme se postarat prostřednictvím dialogu toho, aby menšiny měly také šanci dobře v této zemi žít a to je důsledek, který bychom měli jistě vyvodit. Děkuji vám srdečně. Brok, Děkuji vám, pane Pan Děkuji, předsedající. Všichni jsme byli šokováni vetem Ruska a Číny na Radě bezpečnosti. Od té doby došlo ještě k eskalaci násilí v Syrii, ta situace se neustále protahuje a můžeme předpokládat, že dojde k dalším dramatickým událostem. Hrozba sankcí nějak neohromuje Asadův režim, ale nátlak se zvyšuje. Jednak se zvyšuje nátlak ze strany Arabské ligy a Turecka. A je bez pochyby, že ekonomické sankce oslabují pilíře, na kterých Asadův režim stojí. Izolace tedy eh, vzrůstá a my tento tlak musíme ještě zesílit, musíme se více snažit eh, domluvit s Ruskem a Čínou, protože to jsou země, které brání mezinárodnímu řešení situace. Možná bychom měli vytvořit eh, černý seznam firm, které dodávají eh, zbraně a vojenský materiál Syrii. Syrie je důležitou zemí vzhledem k regionálnímu kontextu a vzhledem k etnickým menšinám, které tady eh, jsou a proto bychom jim měli nabídnout vyhlídku nové Syrie, kde bude možné mírové soužití všech těchto menšin a kde budou všechny tyto skupiny mít svůj domov. A Dále je pro nás důležité, jako pro Evropskou unii, abychom nabídli humanitární pomoc, nabídli léky a vytvořili humanitární koridory na severu Syrie A Arabská liga by měla dále vyvíjet tlak na Rusko a Čínu. Tavares. Děkuji a nyní pan Tavares. Děkuji, pane předsedo. Sýrie jako Irák jsou země etnicky smíšené. Vláda to armáda a pan prezident Assad nepomýšlí na odchod a hrozí svému lidu velkým násilím. Problém spojený s arabským jarem je to, že co se prostě může pokazit, se pokazí. A proto potřebujeme strategii důvěryhodnosti, spolehlivosti a lidskosti. Paní Merklová byla minulý týden v Číně a nehovořila s Čínou tak razantně, pokud jde o Sýrii. Evropské podniky syrskému režimu dokonce pomáhají. Pomáhají mu v provádění cen- cenzury na internetu. Humanitární situace je špatná. To, co se děje v Sýrii, je také obraz našich vlastních chyb, které jsme provedli v tomto regionu. Myslím si, že uprchlíkům v Sýrii musíme pomoci a musíme mít strategii důvěryhodnosti, solidnosti a lidskosti z naší strany. Děkuji. Děkuji mnohokrát a dávám nyní slovo paní Matias. Děkuji vám, pane předsedo. Usnesení, které je před námi, obsahuje několik velice důležitých bodů. Avšak politické skupiny, které tato usnesení podepsali, odmítly jeden odstavec, kde se vyjadřujeme proti vojenské intervenci. Neboť my si nepřejeme, aby se opakovalo to, k čemu došlo v Líbii s ohledem na oběti. Sýrie a Líbie jsou samozřejmě rozdílné země, ale tento rozdíl je důležitý. Občanská válka v Sýrii by mohla rozpoutat eh, válku v celé oblasti a tady eh, se vlastně již naznačuje nebezpečí konfliktu s Iránem. Samozřejmě lid má právo na demokracii a svobodu. Potřebujeme nový Blízký východ, ale všechno, ke všemu došlo taky tak proto, že nejprve došlo k invazi v Iráku. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo Vlasovič na minutu. Děkuji bardzo, paní předsedající. Mám naději, že mohu skořit. Děkuji. Jsem rád, že mám Eh, mm, že bych, byl bych rád, kdybychom mohl dostat minutu navíc od pana Provery. Je to možné, abych hovořil dvě minuty, vzhledem tomu, že tady pan Provera nebyl? Nejprve mi dovolte krátkou analýzu. Asi 8 tisíc lidí přišlo o život, Několik eh, set z nich eh, byly děti, několik tisíc lidí eh, že je pohrešováno, spousta je ve věznicích, v Syrii, v Syrii dochází voda, zásoby potravin a kamiony s potravinovou pomocí jsou ostřelovány. Domovy jsou ostřelovány dělostřelectvem, je nemožné se postarat o raněné a <clears throat> uprchlíci jsou ostřelovány snajpry mezinárodní situace. Vidíme, že tady působí iránští eh, žoldnéři. Rusko pořád prodává Syrii zbraně. A v OSN panuje pad vzhledem k vetu Číny a Ruska. Jaká je naše reakce, Lady Eštnová? o tom eh, hovořila, hovořila o tom, že je potřeba pomoci opozici, musíme zpřísnit sankce, musíme vyjednávat s Ruskem a s Čínou. A měli bychom přemýšlet o obvinění eh, prezidenta Asada v Hágu. Ale to všechno bude nějakou dobu trvat. Měli bychom se také zamyslet nad tím, co můžeme dělat proto, abychom bezprostředně zastavili vraždění. A proto bychom měli se vynučit následovy otevření humanitárních koridorů. Syrský režim také musí odvolat eh, obléhání měst a musíme se postarat o to, abychom tam mohli dopravit humanitární pomoc. Děkuji. A nyní pan Mario David na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Toto je parlament stělesnění evropské demokracie a parlament odsuzuje postup prezidenta Asáda proti vlastnímu obyvatelstvu v Sýrii. Úcta vůči lidskému životu je samozřejmě prioritou a celé mezinárodní společenství musí i nadále vyvíjet tlak na Sýrii. Vraždění musí konečně přestat. Není o čem vyjednávat. Sýrie musí zažít období, kdy budou respektovány menšiny, kdy bude platit demokracie. To znamená, že musíme přijmout opatření, která by postavila syrský režim pod další tlak. Bohužel musíme konstatovat, že eh, boje si vyžádali několik tisíc mrtvých mezi dvěma eh, rezolucemi, z níž jedna tedy byla vetována Čínou a Ruskem. Eh, tyto země jsou stále izolovanější a je takřka neuvěřitelné, že obě stále podporují režim prezidenta Asada v Sýrii. My, co by mezinárodní společenství, jsme bezmocní. Nemůžeme pomoci syrskému lidu. V každém případě musíme proti eh, Asadovi postupovat tvr, tvrdším způsobem, musíme spolupracovat s Arabskou ligou, musíme jí pomáhat v tom, abychom eh, tedy <clears throat> vyslali hm, do země mírovou intervenci. To trpení už nemůže pokračovat. Musíme se okamžitě postarat o to, aby trestně prá- aby tedy proti pachatelům byla zahájena trestně právní řízení. Společně musíme tedy uh, přestat jednat se zeměmi, které podporují Asada, rus- ruské podniky především. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo paní Ulfskom na minutu a půl. Eh, Pane předsedo, V Sýrii panuje násilná vláda a Slyšeli jsme také svědky, kteří přijeli do Štrasburku, kteří s námi hovořili, eh, kteří eh, byli velmi dotčeni těmito událostmi, čili my víme velice dobře, k čemu dochází. Víme, že tady dochází ke zločinu proti lidskosti. Co může EU udělat? Jedna věc je jistá. Nestačí tady poskytovat pouze humanitární pomoc, třeba že je nesmírně důležitá. Víme také, a to je tedy můj názor, že vojenské akce nepředstavují žádnou alternativu usnesení OSN je důležité. Samozřejmě by bylo nutné, aby se vytvořila široká politická fronta v rámci OSN, která by spojila všechny a společenství mezinárodní by se mělo silně zasazovat proti této zemi. Je třeba informovat všude a nejenom obyvatelstvo v Sýrii. Důležitá je solidarita a musíme vykonávat tlak na nejrůznější země, zejména na Čínu a Rusko. Pokoušíme se vyvíjet všechny možnosti, aby došlo k zákazu dodávání zbraní, ale vojenská akce není alternativou. Děkuji mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Lískovi na dvě minuty. Děkuji bardzo, pane předsedající, pane ministře, paní komisařu. Děkuji, eh, pane předsedající, pane komisaři. Už tady bylo řečeno mnohé, mnoho z toho je pravda a všichni, všichni víme, že tato debata na situaci v Syrii nic nezmění. I tak ale si myslím, že všechna ta slova by měla být slyšena Musíme všichni volat po změně. Chtěl bych souhlasit s panem Kameňským v tom, že nemá cenu vést dialog s Asadem. Měli bychom se eh, snažit apelovat na jeho vojáky, na jeho ministry, úředníky a další, a na všechny ty v Syrii, kteří vraždí své spoluobčany z příkazu prezidenta Asada. Měli bychom jim říci, že pokud nepřestanou, tak eh, jednou eh, se může stát, že se budou muset ze svých činů zodpovídat v Hágu před soudním tribunálem. Měli bychom říci, že rozhodně eh, na jejich eh, zločiny nezapomeneme a že za ně požadujeme k zodpovědnosti. Měli bychom říci Rusku a Číně, že by neměli jednat tak ostudně, jako to dělali v poslední době. Měli bychom jim říci, že jejich kroky jsou nepřijatelné, pokud hovoříme o 21. století. Také bychom měli apelovat na Evropskou komisi, na vysokou představitelku, aby dělali více pro sjednocení roztříštěné syrské opozice. Měli bychom například jim zorganizovat eh, schůzky, aby se mohli dát dohromady a nabídnout jim naši podporu. Jako poslanci Evropského parlamentu nemůžeme hodně změnit, ale přinejmenším může vytvoř, můžeme vytvořit skupinu podpůrců syrské opozice a měli bychom i nadále vyjadřovat naši solidaritu s těmi, kteří bojují proti zločinnému Asadovu režimu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající vážený eh, pane ministře, vážený pane komisaři. Včera došlo eh, k summitu mezi Evropskou unií a Čínou. 15. prosince došlo k summitu mezi Evropskou unií a Ruskem. 15. prosince už režim Asadu eh, byl plně zapojen do krvavého potlačování svého národa. A máme tady zprávy, že žádný z těchto dvou summitů s těmito dvěma státy, které vetovaly usnesení v Radě bezpečnosti, která by odsoudila syrský režim. Žádná země eh, nedotázala se těchto zemí eh, na jejich pozici před Radou bezpečnosti OSN. Je třeba, abychom tady se snažili vyvíjet větší vliv prostřednictvím našich vyjednavačů. Jinak eh, budeme jenom pasivními přihlížečemi. Rusko a Číno se musí připojit k těm, eh, kteří odmítnou úti syrského obyvatelstva a je třeba, aby tady eh, byla naprosto zrušena Eh, zrušen tento postup Ruska a Číny. V případě represí, prosím pěkně, mějte strpení o dvě vteřiny déle, pane předsedo, chtěla jsem říci, eh, že je třeba, aby Mezinárodní soud eh, skutečně povolal odpovědné k, za tyto činy ke spravedlnosti, aby byl vytvořen takový černý seznam. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Danžánovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Situace v Syrii je vážnou eh, výzvou eh, pro mezinárodní společenství. Bombardování vlastních občanů, mučení, eh, včetně dětí, je nepřijatelné a je potřeba, abychom to pojmenovali pravými jmény. Je to zločiné. Musíme ale také proti tomu něco dělat. V první řadě jde o to, že bychom měli vyloučit možnost vojenské intervence, podobně jako v Libii, ale mm, a uvědomit si, že naše možnosti jsou omezené, ale i tak existují určité způsoby, jak bychom mohli více izolovat mm, tento režim. Je to ta izolace, o které mluvil pan Brok, to je podle mě nejrealistější způsob jednání. Nejprve jsou to sankce, ty by měly být zpřísněny, na maximum, protože představují nástroj, který máme k dispozici. V diplomaci nebo v diplomatické oblasti bychom v první řadě měli odsoudit veto eh, Číny a Ruska a měli bychom donutit eh, tyto dvě země, aby eh, zrušili toto veto, označit to za nepochopitelné a nepřijatelné. Arabská liga by se měla zhostit iniciativy a hrát klíčovou roli všechny ty kroky, které navrhuje, by se měly ještě eh, posílit, přestože možná nejsou všechny proveditelné bezprostředně. Kromě eh, tohoto politického imperativu je potřeba mm, eh, podpořit všechny, nebo odsoudit všechny ty, kteří podporují syrský režim, jako je Rusko nebo Irán. Musíme ale také poskytnout humanitární pomoc všem obětem, to si nevyžaduje eh, rezoluce OSN, to je možné poskytnout na základě morálních eh, zásad. Musíme udělat všechno pro to, abychom podpořili iniciativy Arabské ligy a zastavili tyto represe, které jsou otřesné. Eh. Děkuji a nyní dávám slovo eh, paní, panovi kolegovi Kreisdorferovi. Milí kolegové, eh, Asadův režim dělá ze světa blázny. Veto Ruska a Číny je eh, rozbuškou, je to vlastně výzva k masovým vraždám. Asadův režim vraždí svoje vlastní lidi, opozici, zaháje velkou eh, eh, ofenzívu, aby zničil fakta. Musíme si da- jasně uvědomit, že sankce se musí zpřísnit, byť ten režim si myslí, že zůstane eh, při životě, že zůstane zachován. Ten režim ty, ty sankce musí být eh, přerušeny teprve tehdy, když režim skončí a když pachatelé budou stát před Mezinárodním trestním tribunálem v Hágu. To musíme jasně říci. I Čína a eh, na Čínu a Rusko musíme vytvářet větší tlak. My hovoříme o Maroku, diskutujeme nekonečným způsobem o eh, dohodě o rybolovu a s Čínou máme obchodní vztahy. Já si myslím, že i o nich bychom měli v této situaci při, eh, diskutovat, protože nemůžeme přihlížet dále těmto vraždám. Děkuji. Vy, eh... Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Gálerovi na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, co musíme učinit společně. Všichni v EU a ve členských státech, kteří nesou zahraničně politickou odpovědnost, musí využít veškeré možnosti, aby se dosáhlo zrušení jejich veta v Radě bezpečnosti. Od Ruska můžeme očekávat ještě více. Vždyť je členem Rady Evropy a OBSE a zásady těchto institucí platí i v oblasti zahraniční politiky. Ty není možné jen tak nechat mimo platnost, když člověk operuje mimo Evropu. Je absurdní, že Rusko tomuto režimu stále dodává zbraně. Pane Medvěděve, pane Putine, eh, zaražte tuto praxi a přestaňte se stávat osobnostmi na tom černém seznamu ruských dějin. Eh, je třeba. Proč, nefung, proč nefunguje eh, ani eh, stažení vojsk, jaké nenávisti musí se tady všechny prožívat, když není možné udělat alespoň minimální opatření. Spojíme se s Tureckem zkusme společně například při, při preventivním zřizování uprchlických táborů na turecké straně hranic pomáhat. Eh, pomůžeme, pomáhejme syrské opozici tím, že s nimi povedeme dialog na vysoké úrovni a budeme přihlašovat prohlášení o úmyslu pro době po Asadovi. V takových deklaracích by mělo být jasno, že pro všechny Syřany, včetně menšin etnických i náboženských, bude existovat budoucnost v Sýrii a že Evropská unie bude Sýrii na této cestě širokou měrou podporovat. Myslím si, že se musíme také připravit na to, že v případě konce režimu také dojde ke změnách v bezprostředním sousedství a měli bychom počítat s tím, že ku příkladu v Libanonu by se mohlo lecos dát do pohybu. A proto bychom již teď měli apelovat na všechny tamní strany, aby se nenechali odradit, aby eh, došlo ke zneužití krátkodobého vákua v Syrii. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Zala. Děkuji. Vážení kolegové, je potřeba spolupracovat na dvou věcech. Jednak odstranit Asada, ale také podpořit demokratizaci v rámci Syrie. K tomu je potřeba splnit několik věcí. Jasně podpořit plán Ligy arabských států, za druhé úzce spolupracovat s Tureckem, to je klíčový velmocenský hráč v regionu, za třetí je potřeba spolupracovat s Ruskem, nejenom na půdě OSN, ale také na bilaterální úrovni mezi EU a Ruskem. Za čtvrté, je potřeba spolupracovat s rykými, se syrskými opozičními síly a vytvářet s nimi plán post-asadovské Syrie. Za páté, a to je podle mě nejdůležitější, je potřeba spolupracovat také se vládní stranou BAS a s těmi sílami v ní, které jsou ochotny posílit, eh, pardon, podpořit demokratizaci. To nás učí také zkušenost z post husajnovského Iráku. Spolupráce s touto částí strany Baath by také eh, zabránila tomu, aby se v Syrii ujali moci islamisté a to se určitě nepřejeme. Děkuji vám, pane Zalo. A nyní dávám slovo pane Andrejovi Gřibovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Situace v Sýrii a utrpení syrského lidu nejsou nic nového. Výbor pro zahraniční záležitosti o tom debatoval mnohokrát, podobně jako podvýbor pro lidská práva. Odsouzení toho, k čemu v současnosti dochází v Syrii, je pro nás jednomyslné. Posílání tanky na vlastní lidi je strašné, ale je to typické pro eh, režim, který v Syrii panuje. Veto Číny a Ruska na Radě bezpečnosti všechno ještě zhoršilo a proto bychom měli vyvinout tlak na tyto státy, aby se svůj postoj změnili, aby přestali dovážet do Sýrie zbraně, které se potom používají proti demonstrantům. Arabská liga by měla vyslat eh, mírové jednotky eh, s mandátem OSN. Myslím, že právě spolupráce s Arabskou ligou je klíčová. Slyšeli jsme také, kolik lidí už přišlo o život. A proto bychom měli usilovat o demokratické změny. Myslím, že i ve vládnoucí straně e, e, do lidem dochází, že jsou páchány zločiny proti lidskosti. Jsou tady určitě lidé, kteří by to rádi změnili. Tanky by měly být staženy, političtí vězni by měli propuštěni a měla by být umožněna humanitární pomoc. Aby se dostala ke svému cíli, potřebujeme humanitární koridory, koridory z Turecka, tak jak to požaduje Arabská liga. Humanitární koridory eh, by měly zachránit životy lidí, kteří jsou ve zvýchodném postavení. Eh, jde o poskytování lékařské péče raněným a o působení nevládních organizací. Děkuji paní Korina Kretu na jednu minutu se Situace v Sýrii se zhoršuje den ode dne. Vidíme hrozné masakry ve městech, eh, kde došlo k lidovému povstání. Ženy, děti, nevinné, dě, lid, nevinní lidé, víc než 7 tisíc obětí. Nemůžeme dopustit, aby ta situace takto pokračovala. Byť Rusko a Čína vetovali rezoluci Rady bezpečnosti OSN. Musíme odsoudit to, co se v Sýrii děje. Měli bychom podpořit Arabskou ligu v tom, že budeme vytvářet tlak na prezidenta Asada, aby se snažil o mírové vyřešení konfliktu. Evropská unie musí najít řešení, a pokud to bude nutné, musí zavést další sankce, tak aby se zabránilo dalšímu tlaku syrského lidu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Petr Šťastný na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Slyšeli jsme o uh, uh, hrůzných činech v Sýrii během posledních jedenácti měsíců. Tisíce lidí zahynuly e, pod útlakem eh, prezidenta Asada, který se snažil potlačit revoluci. Celý svět vyzývá prezidenta, aby eh, naslouchal svému lidu, aby umožnil svobodné volby, jak v minulosti slíbil. Nicméně tyto apely odmítla Čína a Rusko tím, že vetovali rezoluci o Sýrii v Radě bezpečnosti OSN, včetně sankcí proti režimu prezidenta Asáda. Já tedy zdůrazňuji, že je potřeba, abychom přijeli další diplomatické kroky, tak abychom změnili názoru Ruska a abychom eh, tedy eh, podpořili eh, opozici v Sýrii. Baronka Eštnová velmi, použila velmi silná slova před tímto parlamentem, pokud jde o pozici e, Ruska e, k Blízkému východu a o e, krvavé zákroky syrského režimu proti vlastním obyvatelům. Je tedy potřeba aby baronka Aštnová naznačila ve vyslanci Ruska v OSN, že není možné podporovat režim, který nařizuje genocidu. Minulé události v Sýrii není možno tolerovat a musíme i nadále vytvářet politický tlak na syrskou vládu. A zároveň musíme přimět Rusko a Číno, Čínu, aby změnili svůj názor a aby chránili syrské obyvatelstvo před jejich vlastní vládou. Děkuji. Děkujeme, pane Šťastný. A nyní má slovo pan Pavel Zálevský na dvě minuty. Děkuji bardzo, pane předsedající. Eh, Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Opět tady vedeme velmi důležitou diskusi o zahraniční politice a opět eh, tady eh, není vidět Lady Eštnovou. Já vítám, že je tady zástupce dánského předsednictví a jsem eh, také velmi rád za jeho slova, ale musíme si uvědomit, že mluvíme o zemi, se kterou máme úzké vztahy a přitom představitel naší zahraniční politiky tady není pro tuto diskusi. Veto Ruska a Číny, tedy dvou zemí, které na sebe vzali zodpovědnost na Radě bezpečnosti za podněcování dalšího konfliktu v Syrii. A tím pádem jsou to země, které na sebe vzali zodpovědnost za smrt tisíců lidí. Protože v důsledku jejich veta Asadův režim jenom eh, z několika násobil své vraždění. Rusové říkají, že nechtějí změnu režimu, protože říkají, že ten režim je legitimní. Ale podle nás režim, který zabil několik tisíc vlastních občanů, legitimní není, protože tím o svou legitimitu přišel. A za druhé, Evropská unie by měla vyvíjet větší diplomatické úsilí pro vytvoření humanitárního koridoru, který by umožnil poskytnutí humanitární pomoci těm, kteří to potřebují nejvíce, tedy obětem těchto útoků ze strany vládních eh, sil. Je tady řada lidí, kteří se nemůžou dostat do nemocnic a kteří nedostávají lékařskou péči. Děkuji vám, pane Zálevsky, a teď dávám slovo panu Protaševičovi na dvě minuty. Komisařu, paní i panově poslově. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. s velkým pocitem frustrace sledujeme vývoj v Syrii. Jak už jsme tady slyšeli mnohokrát, hodně lidí je tím eh, velmi eh, znepokojeno a máme pocit bezmoci, protože každý den umírají eh, stovky Syřanů. Nemůžeme udělat něco proti tomu, mm, můžeme udělat něco víc, než jen přijmout ekonomické sankce. Pravda možná je, že toho moc na výběr nemáme, ale jsou tady příklady z nedávné minulosti, kdy mezinárodní společenství se rozhodlo jednomyslně jednat, a to diplomaticky i vojensky, a s velmi úspěšným výsledkem. Má tato debata nějaký smysl? Má nějaký smysl přijímat čtvrtou, čtvrté usnesení o Syrii? Ano protože musíme vyjádřit solidaritu se syrskými obyvateli a musíme dát najevo vládcům Syrie, že všechno sledujeme, no, že jejich kroky nebudou nepotrestány. A jak se říká také v našem usnesení, chceme vyvinout tlak také na evropské představitele, aby jednak zpřísnili sankce proti Syrii, ať už jsou diplomatické a ekonomické, a že také chceme, aby eh, bylo poskytováno více humanitární pomoci těm, kteří eh, jsou obětmi útoku. A stejně tak chceme, aby se intenzivnělo jednání s Ruskem a s Čínou, aby konečně mohla být přijatá rezoluce na Radě bezpečnosti. Eh, Děkuji mnohokrát. Lena Kolarska. Byli jste vzorný za to, že jste respektoval čas, pane místo předseda, a dávám slovo paní Kolenské Bobinské. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, dámy a pánové. Nedávno došlo k vlně protestací, a arabské jaro propuklo v Africe a nikde jsme neviděli tolik násilí jako v Sýrii. Co nás především zneklidňuje, je, že syrská armáda Eh, vězní i děti a ženy, což je skutečně nepřípustné. Je třeba, abychom zahájili nějakou akci, eh, než eh, Rusko a Čína se připojí k usnesení, protože to by mohlo být příliš pozdě je třeba, abychom si, uvědomila, co, abychom si uvědomili, co se stalo v Libii. Je třeba, aby Evropská unie byla více prezentní v regionu. Někdy jsme kritizováni za absenci zahraniční politiky v této oblasti, protože se říká, že reagujeme příliš pozdě, stejně tak jako na středním východě. Je třeba tedy, abychom anticipovali vývoj situace aby členské státy skutečně věděly, jak nejlépe spolupracovat se Sýrií poté, až režim padne. Nyní bychom skutečně měli zahájit akce, které umožní stabilizovat zemi, akce společné s Arabskou ligou a také spolupracovat, jak předejít konfliktům kultury. Nepřejeme si novou lávku, eh, válku, pardon, nechceme, aby se opakovala situace, která byla v Iráku. Eh, protože víme, že toto se netýká pouze Sýrie, ale tam teď osoby nejvíce trpí a riskují skutečně své životy. Eh, já pracuji na písemném usnesení, které je věnováno ustanovení Evropského dne. Doufám, že eh, po té, po těchto strašlivých událostech v Sýrii uctíme také ty osoby, které tam přišly u život. Děkuji mnohokrát. A dávám slovo panu Šepflinovi na dvě minuty. Uh, Děkuji, pane předsedající Pane ministře, pane komisaři, myslím si, že všichni se můžeme shodnout na tom, že to, co se děje v Sýrii, to znamená použití síly, je odsouzeníhodné A to je tedy jasné. Já si pokládám otázku, proč uh, odolnost vůči, uh, proč odolnost těch vládců v Sýrii tak je tak závažná. Asad eh, tedy nepřijal žádné ústupky. Je to možno vysvětlit tím, že zatím nebylo eh, nabídnuto mnoho řešení. Je tedy eh, chyba vidět syrskou společnost jako homogenní společnost. Jsou tu různé skupiny, hlavně pět skupin a Alavité to je skupina, která si uzurpuje moc. Alavité tedy utlačují křesťany a další skupiny zhromady, vytváří zhruba 30 obyvatelstva. Většina e, je, jsou e, suničtí muslimové, kteří jsou e, vyloučeni z moci sadovým režimem. Současná vláda se obává, že by se vláda mohla dostat do rukou sunnické většiny a e, to by tedy samozřejmě vedlo ke změně režimu pokud nějaké aranž má, fungo- má fungovat, tak si musí uvědomit právě tuto skutečnost, protože jinak bude pokračovat e, zabíjení mezinárodní záruky týkající se bezpečnosti menšin v Sýrii jsou eh, nezbytné. Děkuji. Děkuji, pane Šepline. A nyní předávám slovo paní Monice Makovej na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. V Sýrii eh, občané stále ještě umírají. A vy, máme podle zprávy Vysokého komisaře OSN, která ukazuje, že situace v Homsu je strašné. Více než 300 tisíc tam, pardon, více než 300 lidí tam ztratilo v nedávné době životy. A je pokračováno v vraždění a mučení. A to všechno vytváří, k tomu všemu přihlíží mezinárodní společenství. Je třeba zmrazit eh, eh, veškeré možnosti podpory eh, a také zarazit možnost obchodování se surovinami ze strany Asadova režimu a s drahokami. Měli bychom eh, požadovat zastavení násilí a eh, mírový přechod k demokracii. A nyní eh, Catch the Eye. Paní Andrikene má slovo jako první. Děkuji, pane předsedající. Je jasné, že Asadův režim páchá zločiny proti lidskosti, které musí být neustále zastaveny chceme, aby OSN aby eh, spolupracovali a zajistili jasné, jasnou zodpovědnost za páchání těchto činů, aby nebyly beztrestné. To, že Rusko a Čína vetovali návrh rezoluce o Sýrii, je odsuzení protože to umožnilo Asadovu režimu použít těžké zbraně proti vlastním občanům. Rada bezpečnosti tím nemohla podpořit plán Arabské ligy, který by vedl k politickému procesu a omezení násilí, a to je politování hodné. Vidíme teď agonii Asadova režimu a proto také podporujeme diplomatické úsilí Lady Ashtonové. Naším hlavním cílem je zachránit životy Syřanů. Já vám děkuji, paní Andrikiene, a teď pan Paško. The general picture of the Arab po arabském eh, jaru eh, si otázka Syrie rozdělila eh, Radu bezpečnosti. Někteří eh, Syrii podporují, ale tady je ten rozdíl v porovnání s arabským jarem. Zatímco někteří si eh, myslí, eh, že jde pouze o legitimizaci opozice, Rusko se tomu brání, protože by, nepřiš, protože by tím přišlo o strategického partnera a tím pádem by nemohlo zasahovat do vývoje na Blízkém východě a ehm, narušilo by to i velmi složitý vztah s Iránem. Nicméně většina mezinárodního společenství je proti Asadovu režimu a je možné, že situace bude za chvíli nekontrolovatelná. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κριστίνα Όγιουλαντ. Για ένα Děkuji, paní Kristina Ojland. Mezinárodní společenství musí i nadále zastávat přísných eh, sankcí. Je mi líto, že Rusko a Čína se k nám v tomto ohledu nepřipojili. Musíme paralizovat kriminální režim a zároveň musíme eh, zamezit naší pomoci těm, kteří bez mm, pomoci nebo bez eh, jakékoliv akce stojí stranou. Naše dnešní rozprava eh, navrhovala velmi konkrétní opatření, které by Evropská unie měla přijmout. A já se těším na to, že tady nebudeme ztrácet čas a že představíme jasnou strategii eh, týkající se Sýrie. Děkuji. Eh, to logo έχει η κυρία Dodds. Για ένα Dám slovo paní Dot na minutu. Musíme si uvědomit, čemu tady dochází, ale také to, že by mohlo dojít další eskalaci eh, vedoucí k dalšímu krve prolití. Rezoluce OSN byla vetována Ruskem a Čínem a proto bychom měli vyvinout tlak zejména na Rusko, aby si uvědomilo zodpovědnost vůči tomuto regionu, protože kroky Ruska dávají Asadovi volnou rukou, aby nerespektoval přání mezinárodního společenství. Poslanci dnes volali po změně politického režimu, ale toho bychom se také měli obávat. V Syrii je 5 milionů křesťanů, kteří se dívají, jak to dopadlo v Iránu a v Libii a v Egyptě, a kteří teď eh, jsou předmětem persekuce. A proto bychom se měli postarat o to, aby Nová Syrie byla země, kde mohou eh, všichni mírově spolužít, a včetně křesťanů. A proto budou potřeba také mezinárodní záruky, jak tady už někdo říkal. Andreas Mölce. Andreas Mölce. Pane předsedo, podle mého názoru se množí znaky, že konflikt v Syrii se může skutečně stát velmi nebezpečnou náboženskou válkou. Víme, že syrské sumiti v irácké válce eh, hrali svou roli a teď by se mohli revanšovat. Hrají tady roli společné náboženství a také staré kmenové tradice a na západní hranici by mohl Irák se snažit zaujmout pozici pro posilnění šítu v Bagdádu. Jako by tomu nestačilo, zvětšují se také znaky toho, že Al-Qaida se chce Eh, dobrat většího vlivu v Sýrii. Co se týče ruského veta, eh, není tady veliká šance, kromě toho, že pouze v případě příměří by to nějakou šanci mělo. A Evropská unie by se neměla hluboce ještě nechat zapojit do tohoto kotle, protože v nějakém náboženské konfrontaci by si mohla spálit prsty a utrpět skutečně velikou škodu. Děkuji panu Melcerovi. A dávám slovo panu Saunalovi, zástupci Madame Eštnové, prosím. Děkuji. Dnešní živá rozprava je pochopitelná protože ta situace je velmi vážná. Já si myslím, že všichni, kdo jsou zastoupeni v sále, eh, jsou zoufalí tváří v tvář tomu, že nemůžeme zabránit tomu, jak jsou zabíjeni další lidé, jak jsou ostřelováni, jak jsou eh, eh, zastřeleni lidé, kteří v pokoji demonstrují. Lidé mizí, musí prchat z měst já si myslím, že všichni společně můžeme odsoudit režim, který působí tímto způsobem. A to je také jeden z důvodů, proč my jako rada jsme využili veškerá setkání ministrů zahraničí, která mám v paměti, k tomu, abychom řešili situaci v Sýrii. Je důležité zdůraznit, že eh, Evropská unie má strategii týkající se Syrie. Ta strategie eh, bude pro nás i nadále eh, rozhodující a bude zároveň eh, tedy znamenat, jak Evropská unie může pomoci syrskému obyvatelstvu v dané situaci. Za prvé musíme ukončit násilí. Není možné, aby režim střílel na své vlastní obyvatelstvo. To je pozice, kterou zastáváme ve všech mezinárodních fórech, kde máme možnost naši eh, pozici prezentovat. Například eh, velné schromáždění OSN, kde se o tom bude eh, hlasovat a pravděpodobně se tedy ostře odsoudí události v Sýrii, anebo Rada bezpečnosti OSN. I zde je velmi důležité, abychom vyslovili svůj hlas, abychom se projevili jako Evropská unie. Kromě toho kritizujeme postoj Ruska a Číny při všech příležitostech. Není možné být stálým členem Rady bezpečnosti OSN a jenom přihlížet tomu, co se děje v Sýrii. Je mm, jednoznačnou povinností eh, chránit tamnější obyvatelstvo, jak řeklo několik řečníků. My tedy chceme upozornit Rusko a Čínu na tuto jejich povinnost. A nechová se tak pouze Evropská unie, ale také Turecko a Liga arabských států. Nicméně eh, Číněné pravděpodobně mají eh, problém vysvětlovat svůj eh, postoj na Blízkém východě. My setkání v Tunisu 24. února využijeme k tomu, abychom opět eh, představili naše stanovisko, abychom opět řekli, že násilí musí skončit, protože toto, eh, tento konflikt má pouze jedno jediné řešení a to je řešení politické. Na všech mezinárodních fórech jsme vystupovali právě takto a je to práce nás jako předsednictví a také práce, práce paní místopředsedkyně komise Eštnové. Pokud jde o konkrétní kroky, tak jsou tu čtyři možné oblasti. V nichž budeme i nadále působit. Za prvé, mírové jednotky, tak jak to navrhují arabské země. Arabské země by byly rádi, kdy, rádi, kdyby tyto jednotky byly operovány z eh, mm, OSN. Za druhé eh, byly navrženy mezinárodní koridory. Já si myslím, že ty koridory jsou eh, velmi silně zastávány mezinárodním společenstvím. Potřebujeme uvolnit prostor v těch koridorech. A konečně za třetí, Někteří poslanci zdůraznili význam toho, abychom zabránili občanské válce. Občanská válka ale přesto hrozí. To znamená, že nejlepší řešení pravděpodobně nebude to, abychom tam vyváželi eh, více zbraní a vyčkali, jak se situace vyvine. Já se domnívám, že naše dnešní rozprava potvrdila pozici Evropské unie. Zpřísníme sankce 27. února. Sankce se budou vztahovat na více subjektů, na více lidí a zároveň se budeme snažit o humanitární intervenci všude tam, kde to bude možné. Budeme se stále těsněji snažit pracovat eh, se syrskou opozicí. A budeme se také snažit o to, aby se syrská opozice sjednotila a nebyla rozdělená, protože to je pro novou Sýrii velmi důležité. Je tu ještě jeden bod, ke kterému bych se rád vrátil. Jaká je alternativa k prezidentu Asadovi? Někteří lidé hovořili jako o extremismu, jako o extremismu, jako o možné alternativě. Já si myslím, že lidé by měli dostat možnost rozhodnout o své vlastní budoucnosti. My jim musíme být v tom nápomocní. Já si myslím, že Žádná země nechce být eh, vedena diktátorem nebo náboženským extremistou. A některé země, eh, které zažily arabské jaro, to dokazují například Tunisko. Velmi vám děkuji. Všechno to, co jste řekli, si vezmu k srdci. Vyřídím to paní baronce Eštnové a určitě to bude pro nás důležitý podnět při vytváření argumentů Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám za slovo. Děkuji mnohokrát, pane Semdale, drazí kolegové. Čili tím jsme ukončili naši rozpravu. Hlasovat budeme zítra odpoledne.